podařilo na zasedání minulý týden. Přes veškerá úsilí um, to nedokázala ani Evropská rada a musím uh, přiznat, že tento nedostatek jednomyslnosti uh, tak to uh, komplikuje situaci i v rámci naší politiky rozšiřování. Snažíme se tedy jít cestou míru a zajištění stability v Evropě. Rozhodně to ale neznamená, že se tady zastavíme. Znamená to, že je zapotřebí vynaložit ještě více úsilí. A myslím si, že je třeba zdůraznit, že na radě neexistují různé náhledy, co se týž, týče našeho závazku vyslat tuto perspektivu evropské cesty na západní na, na tuto část eh, Balkánu. A, eh, a myslím si, že naši partneři, eh, tedy členské státy, tento názor sdílejí. A všem v EU je jasné, že daný region je v naší blízkosti a proto i tyto země musí pokračovat v nezbytných reformách. Evropská rada dlouho diskutovala o tomto tématu minulý týden a rozhodla se eh, toto, k tomuto tématu se znovu vrátit před samitem v Zahřebu v květnu 2020. My eh, samozřejmě jsme i nadále zavázáni učinit maximum, zabývat se tedy dalšími možnostmi, jak dosáhnout tedy požadovaného výsledku. A také bych chtěla ještě zopakovat, jak je důležité to, aby jak Severní Makedonie, tak Albánie opravdu pokročili v těch konkrétních reformách. Reformy jsou důležité na té cestě přibližování se k EU a navíc, což je důležitější, jsou ty reformy, to, co požadují obyvatelé těchto dvou zemích. Také stojí za to zopakovat, je, že zavázat se k evropským hodnotám je nezbytné, ze strany všech partnerů, kteří chtějí jít naší cestou. My si velice vážíme Severní Makedonie za to, jak odvážný krok učinila, když podepsala tak důležitý, důležitou historickou dohodu a změnila své jméno. Těšíme se tedy na tuto cestu kopředu i si ceníme kroků, kterých které učinila albánská vláda a doufáme, že všechna tato jejich úsilí budou v brzké době oceněna. Děkuji, paní ministrině, a nyní za komisi pan komisař Hán. Paní předsedkyně, vážení poslanci, minulý týden ve čtvrtek na zasedání Evropské rady a nenaplnili hlavy státu a vlád eh, svůj závazek zahájit vyjednávání se Severní Makedonií a, a eh, v mm, Albánii eh, byla jejich velká většina, ale bohužel ne všechny členské státy byly schopné přijmout tento den rozhodnutí. Já bych rád využil tuto příležitost, abych tady v Evropském parlamentu poděkoval zejména paní ministrině Tupolainen za její osobní odhodlání a snahu nalézt řešení několik dní eh, před zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti. Ale jak víme, bohužel se to nepodařilo, ale přesto eh, v přítomnosti poslanců Evropského parlamentu bych vám rád poděkoval za veškeré vaše snahy. To, že to nebylo možné eh, dosáhnout dohody, je opravdu eh, hluboké zklamání. Musím zopakovat, co jsem eh, řekl minulý týden v Lucemburku po tom prvním neúspěchu. Toto není mm, chvíle slávy v Evropskou unii. Jsme nyní ve slepé uličce. Nezapomínejme, eh, že eh, je tady eh, jednomyslnost ohledně jedné věci. Západní Balkán potřebuje mnohem více od vážných rozhodnutí jako prespa. A nyní si musíme klást otázku následující, jak povzbudit ke katalizaci více takových průlomů kdo je přijmout, připraven a, a přijmout ta největší politická rizika. To nejmenší, co e, můžeme nabídnout e, zemím západně Balkánu, je a, e, uh, upřímnost. A nejde o to být, hez, být milý na sousedy, jde uh, o naši historii, o uh, dokončení uh, sjednocování, které začalo uh, před dávnem a jedná se také o naši geostrategické zájmy. Členské státy Evropské unie nyní musí vyjasnit, jak závažná, závažné odhodlání uh, mají eh, ve prospěch eh, integrace západního Balkánu. Eh, Severní Makedonie a Albánie nejsou na vině. Obě udělali toho, to, co měli a dokonce Eh, eh, více a naše zprávy to uznávají. Eh, v Albánii i v Severní Makedonii bylo dosaženo v obrovských pokroků v oblasti vlády a zákona. Soudní reforma, boj proti korupci a organizovanému zločinu. Ten kontrolní proces v Albánii je mimořádný úspěch. Také dohoda s Prespy byla skvělým výsledkem na základě vedení a odvahy a odhodlání překonat překážky z minulosti ve prospěch zářené budoucnosti. A to tež platí i pro dohodu o dobrém sousedství mezi Severní Makedonií a Bulharskem. Naší odpovědností je teď eh, stát bok po boku eh, těmto zemím, jejichž občané jsou hluboce zklamáni. Mají eh, právo cítit se oklamání, ale neměli bych vzdávat naději. Naše odhodlání Mm, pro eh, západní Balkán je nezměněné. Evropská unie pro ně eh, zůstává, nebo vstup pro ně zůstává důležitým politickým cílem. Je to ve, vza, ve skutečném zájmu, proto se Evropská unie k tomuto ještě vrátí eh, před summitem v Zahřebu v květnu 2020. Já i nadále doufám v pozitivní výsledek do té doby. Komise bude i nadále podporovat Albánii a Severní Makedonii každým eh, způsobem, eh, aby eh, je ujistila, že Evropské unie mají být implementovány v zájmu občanů a mm, aby je připravila na budoucnost v Evropské unii. Já si myslím, že teď je na čase pomoci občanům z celého tohoto regionu a z těchto zemí. Já chápu jejich zklamání a a rozčarování, ale e, opět musíme e, se snažit překonat tuto situaci a ze strany komise budeme e, se maximálně snažit, abychom to učinili. Děkuji. Děkuji. A nyní zahajujeme seznam řečníků. Máme tady pana Kovačeva za EPP. Thank you very much, Madam Chair. The EPP group... Děkuji. EPP je zklamána, jak rada je neschopna začít vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Zde eh, eh, chápeme, že eh, v podstatě toto vysílá hrozný geopolitický signál těmto zemím, které mají zájem. A nemůžeme čekat až do samitu v Zářebu příští rok a musíme napravit tuto chybu co nejdříve. Určitě tato blokace bude mít politické důsledky nejen na tyto dvě země, ale na celý region. EU není konsistentní ve svých signálech. Bulharské předsednictví opět přišlo s tímto e, tématem po 15 letech od samitu v Soluni a zde e, jsou je to, jsou to prostě země v Evropě a je to v našem zájmu je integrovat, e, buď dnes nebo zítra. A Rusko, Turecko, Čína, Saudská Arábie, Eh, tedy dychtí po tom, že zaplní toto vakuum, eh, když tyto země nebudou mít evropskou perspektivu. Je třeba, abychom opět získali důvěru těchto občanů co nejdříve. Musíme více investovat do efektivních komunikačních nástrojů, abychom eh, čelili mm, té propagandě, která teď panuje na západním Balkáně a je třeba zaplnit řadu politických oblastí, jako je například do, mm, dohoda mezi Sofí a Skopje, zatím ta dohoda není uspokojivá. Já si kladu otázku někdy, hm, proč pouze pod externím tlakem tyto země jsou schopny se probudit a přestat manipulovat s historickými fakty. A skutečně integrace, evropská integrace nemůže pouze záviset na odvaze jedné osoby, která by mohla vyřešit snad všechny problémy. Ne chtěli bychom apelovat na země, ty tři země v radě, aby neblokovali tato vyjednávání, abychom začali vyjednávat se Severní Makedonii a Albánii, poněvadž, jak dobře víme, to budou dlouhá vyjednávání a velice brzy musíme opět dát důvěru mladé generaci. Děkuji. Thank you. Pane Kovačeve, přijímáte modrou kartu? Prosím. Akceptujete modrou kartu, pane Kovačeve? normálně v prvném, v pr- při prvním kole řečníků, tedy eh, neakceptujeme modré karty, takže ji musím odmítnout a přejdeme k dalšímu řečníkovi, té paní Piry, minuta a půl za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedkyně. Tak eh, bych chtěla přivítat pana Čafíryho, který je předsedou eh, severomakedonského parlamentu. Eh, tyto dvě země se snažily splnit všechna kritéria a, a provést nezbytné reformy. Obě země splnily své závazky a nyní tedy nastal čas, aby také Evropská unie splnila své závazky a zahájila jednání. Uh, Severní Makedonie byla kandidátem 14 let a dala jim eh, zelené světlo po 10 uplynulých let k zahájení jednání byly tu um, tvrdé reformy, které museli provést a opravdu si to vyžádalo eh, velké závazky, opravdovou politickou vůli ze strany obou zemí, aby skoncovaly i své historické spory. A to je ale přesně to, co nedokázali evropští lídři nebo možná francouzský prezident. Macron neprokázal stejnou míru leadershipu a politické odvahy. EU měla příležitost konečně prokázat zodpovědnost i politickou vyzrálost, ale my jsme selhali. A toto poškozuje imič Evropské unie na západním Balkánu. Často EU zvyšuje hlas ohledně témat, kde nejsme schopni něco podstatného udělat. Evropská rada mlčela ohledně té jediné politické volby, kde jsme opravdu mohli něco ovlivnit, ale lituji, ale ten záhřebský summit v květnu příštího roku, to znamená příliš málo a bude to až příliš pozdě. Děkuji a nyní Renew Europe, pan Kušiuk. Děkuji, paní předsedkyně. Přes eh, majoritní podporu členských států po třetí za 13 měsíců se nepodařilo Evropské unii zahájit cestu k jednání o přistoupení toto si myslím, že může mít dopady jako historický omyl. My jsme mnohokrát slibovali a zase jsme selhali že nemůžeme pokročit ku předu v těchto jednáních o přistoupení. Navíc eh, premiér Severní Makedonie eh, svolal eh, předběžné volby a to mohlo být, tato situace mohla být využita i v náš prospěch a já bych tedy apeloval na eh, evropské lídry, aby znovu zvážili toto své rozhodnutí. Tyto dvě země jsou totiž členy evropské rodiny, pomáhají i v tomto období migrantské krize, takže by bylo dobré co nejrychleji zahájit jednání. Plní eh, Eh, nezbytné kroky. Já jsem, jsem poslancem ze země, která musela projít všemi těmi kroky přístupového jednání ještě v nedávné době a vím, jak celý ten proces je byrokratický, zakládá se na právních ustanoveních, ale někdy je také ovlivněn určitým politickým cítěním, takže pokud chceme zahájit jednání, mělo by to být učiněno ještě dříve, než bude květen 2020, tedy summit eh, v Záhřebu, protože v opačném případu by se západní Balkán mohl stát takovou šedou zónou Evropy. Děkuji a nyní za zelené pan Butikofer dvě minuty. Frau Präsident. Paní eh, předsedající, eh, jeden eh, známý francouz jednou řekl o, o určitém typu politického rozhodnutí, tohle je horší než zločin, tohle je chyba. Rozhodnutí eh, rady eh, neumožnit eh, zahájení přístupových vyjednávání Severní Makedonie a Albánie je chyba historických rozměrů. Děkuji Donaldu Tuskovi, Žánu Klordu Junkrovi, panu Hánovi a paní Tuporajnenu a všem z vás, kolegyně a kolegové, kteří k tomu jste to našli jasná slova. Navzdory Eh, všemu hněvu, že zase Evropská unie porušila své slovo o, eh, o strategické eh, mm, krátko zrakosti a tak a tím, jak byla rada a tedy jak se zorientoval špatně, tak nekritizuji a chci se obrátit na prezidenta Macrona. Pane prezidenta, vy jste se v této otázce velice izoloval ale Evropský parlament je připraven eh, vám, eh, na, k vám postavit most. Když eh, si přečtete přesně naše usnesení, tak zjistíte, že máme ochotu na té reformě přístupového procesu vámi žádané spolupracovat. Udějme to společně, ale prosím, hned napravte tu chybu kdy musí eh, zůstat Severní Makedonie a Albánie eh, před eh, dveřmi, protože jsme si doma ještě uvnitř pořádně neuklidili. Děkuji za ID. Minutu má paní Bon Frisko. Mikrofon. Grazie. Děkuji paní předsedkyně, určitě je to silný zájem Evropské unie rozšiřovat vztahy se zeměmi na západním Balkáně a všichni jsme si vědomi hlubokých jizev, eh, které pořád ještě jsou v této oblasti a které ohrožují Evropskou unii. Čínský, ruský vliv, přítomnost eh, zločineckých organizací a potenciálních teroristů. Eh, politiky, které vedou oligarchové, občané, kteří mají dvojí turecký pas, více než 50% muslimů v Albánii a v Bosně a 28% v Severní Makedonii a 95% v Kosovu. Toto všechno ukazuje na to, že nástroj rozšiřování a přistupování k EU, tak jak se stalo v případě Turecka, prochází hlubokou krizí. A možná, pane komisaři Háne, dobrá obchodní politika v Evropě by se vyhnula mm, mm, této slepé uličky a té neschody mezi členskými státy. Takže opět je to tak, že každý členský stát má přece vlastní zahraniční politiku a Evropská unie eh, si dělá ambice na takovou strate- svoji vlastní strategii, ale vlastně hm, západní Balkán pro nás bude takovým průbířským kamenem a nesmíme opět zklamat naše občany. Teď za evropské konzervativce a reformisty minuta a půl paní Fotiga. Děkuji vám, paní předsedkyně. Před pěti lety eh, v prohlášení pana Junckera k mm, rozšíření Evropské unie mm, vznikla eh, skutečná krize v našich vztazích se západním eh, Eh, Balkánem. Eh, nejlepší komisař ví, jak se musel snažit eh, sám, jak jsme se museli snažit my, vaši zaměstnanci, političtí vůdci členských států, napravit tento negativní proces. Obě země, Albánie a Severní Makedonie, si zaslouží vyjednávání Oni splnili všechna kritéria po mnohých letech, po mnoha letech čekání. A teď eh, na eh, samotném začátku přijde facka od rady. Já eh, chápu to tež je to celý, eh, celá ta skupina eh, zemí. Eh, prezident Macron společně s Nizozemskem a Dánskem pravděpodobně udělali další krizi v našich vztazích s západním Balkánem. Ta může být velice nebezpečná, takže toto rozhodnutí by mělo být zvráceno co nejdříve. Děkuji. A teď dostává slovo za GUNGL pan Kuloglu. Děkuji. Víte, západní Balkán je tím nejvíce zranitelným místem v Evropě. Není to náhodou, že tam započala první světová válka. A my musíme ochraňovat tuto část naší Evropy. V nedávné době Severní Makedonie udělala historický krok společně s řeckou vládou, dospěla k dohodě, bojovali tak proti populismu a nacionalismu a místo toho, abychom takto kompenzovali pana Zajeva, pana premiéra, tak ho takto eh, dáváme v do takového politického víru. Nepomáháme ani tamnímu lidu. Místo, abychom vyváželi evropské myšlenky, demokracii a solidaritu, tak vlastně vyvážíme naše vlastní politické problémy a konflikty. A eh, myslím, že by tu měli být i ostatní kolegové a naslouchat, protože bychom měli přestat a hrát takové úzkoprse hry s malými zeměmi. Ty malé země totiž potřebují naši pomoc malé, jsou to malé země, ale jsou decentní. Thank you. Děkuji a dalším řečníkem je pan Castaldo, ale myslím, že není ve sněmovně. Takže další řečníci je paní Zovko. Děkuji, paní předsedkyně. je skutečností, že tato instituce zahájila strategii pro západní Balkány a silně podporovala a pomáhala koordinaci opatření pro severní Makedonii a Albánii ve věci Aky a jsem velice zklamána. Stejně tak má politická skupina s těmi závěry z minulého týdne poté, co Severní Makedonie a Albánie hodně tvrdě pracovali, aby dosáhli tak historického kompromisu a splnili všechna kritéria pro zahájení jednání, tak eh, čekali nějaký pozitivní signál. Nyní místo toho dostávají facku eh, do obličeje. Severní Makedonie v procesu harmonizace často museli zamítat e, určité sliby a toto je vlastně sdělení, které vysíláme celému regionu a otvírá prostor i dalším aktérům, kde ještě Evropská unie nechala volné místo. Toto rozhodnutí je opravdu strategickým omylem, má negativní dopad na důvěryhodnost Unie a podkopává i úsilí Evropského parlamentu. My ceníme úsilí pana komisaře, ale jsme svědky nedostatečné vize mezi některými členy Evropské rady, aby se dokončil tento proces budování míru, proces který byl zahájen našimi předchůdci, včetně Žaka Širaka který byl velice kvalitním člověkem. Chorvatské předsednictví hrál hraje důležitou roli i v této věci. Přejme si mír a stabilitu v tomto regionu. Řečnice byla přerušena. Prosím, je třeba dodržovat řečnickou dobu. Děkuji a dalším řečníkem je pan Picula. Thank you, Madam Chair. Děkuji, pane předsedo. Hmm, hmm absence vyjednávání se Severní Makedonii a s mm, Albánií. To je historická chyba. E, tento proces byl zablokován e, kvůli nějakým politickým úvahám menším počtem států. Paradoxně e, těch států, které chtějí obnovit Evropu. Severní Makedonie i Albánie splnily podmínky, které jsme jim stanovili a to je neuvěřitelné, jak v podstatě nechce Evropská unie uznat politickou odvahu Severní Makedonie, která se eh, snažila vyřešit a snaží vyřešit eh, všechny ty problémy se svými sousedy. Mm, tento proces eh, mm, rozšiřování je pokaždé delší a delší a složitější. Doposud ty reformy a přistupování to vždycky probíhalo paralelně bez toho, aniž by byl třeba nějaký konsensus v EU. Zde my ale potřebujeme přece jasnou vizi, která se převede v kroky konkrétní, než bude pozdě, protože je zde celá řada aktérů, kteří mají zájmy eh, vyvíjet svůj vliv v této zóně a to není slučitelné s našimi hodnotami. EU e lze obnovit, aby se stala důvěryhodným eh, kontinentem a aby dávala příklad eh, především svým sousedům a potom i celému světu. Děkuji, pan Sežurny, minuta. Děkuji paní předsedkyně, paní ministrině, budu stručný. Já jsem pro rozšiřování, já jsem pro to, aby tyto dvě země mohly vstoupit do Evropské unie. Ale jak eh, dnes přidat dvě židle eh, v radě. Eh, když eh, i naše instituce jsou zablokovány. Já eh, si myslím, že i tady, ale i jinde prostě platí, že instituce nejsou věčné, je třeba je chránit a je třeba si položit otázku, jak naše politiky a naše rozhodnutí rady mohou být efektivní ještě a vyřešit to předtím, než se bude rozšiřovat. Já jsem pro Evropan, já patřím do této vlny a já zcela eh, podporuji tuto pozici. Já si myslím, že je třeba si položit otázku, jak zreformujeme způsob rozhodování v radě a poté si položíme otázku, jak přidáme další dvě židle ke stolu. Takže já si myslím, že to je velice pragmatický postoj, který by měl i chránit instituce. Takže jak bude vypadat Evropa za deset let třeba? Já věřím v Evropu a já nechci, aby naši spoluobčané se stali euroskeptici právě proto, že naše instituce nejsou efektivní. Strik, please. Jmenuji to paní Strik. Evropská rada měla dodržet svůj slib eh, vůči Severní Makedonii a Albánii a posílit eh, stabilitu a mír eh, na západním Balkáně a místo toho poslala tvrdý úder lidem západního Balkánu. Rozhodnutí o zahájení přístupových vyjednávání by mělo být založeno na objektivních kritérií a komise jasně řekla, že je ty země splňují, ale Francie, Dánsko a Německo chtějí chtějí měnit pravidla uprostřed hry. A teď eh, se naše vnitřní politické problémy ovlivňují, eh, dotýkají lidí v Severní Makedonii a v Albánii, kteří tak dlouho tlačili na toto. Eh, je to krátkozraké rozhodnutí, protože to ovlivňuje stabilitu v celém regionu. a mm, Vlastně bez ohledu na jejich snahy, my snad nechceme, aby splňovali kritéria, pane Macrone. Připomínejme eh, lidem, eh, že většina členských států eh, chce přístupový proces a rada by měla přehodnotit to odmítnutí co nejdříve. Děkuji vám a teď paní Bild na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Co by člověk neudělal pro ty, kteří mají příjem eh, ročně, eh, měsíčně 460 eur. Tady si myslím, že ekonomicky už by eh, stálo za to skoncovat se všemi těmi nedostatky, třeba infiltrovaná mafie muslimskými vlivy nebo koncentrace džihadistů, financování Turecka, aby se takto stalo největší um, vlivem na Balkáně. Tato oblast je prolezlá nejrůznějšími pašeráky, obrovskou mírou korupce a Albánie. Tam nevidím žádné evropské směřování. V severní Makedonii je, byla směšně nízká účast na referendum, takže se mi zdá, že nemají vůbec nějak nějaké přání jít evropskou cestou. Měli bychom přestat mrhat miliony z evropských fondů na přípravu těchto zemí. Děkuji a než předám slovo dalšímu řečníkovi, tak bych tu chtěla přivítat návštěvníky v plénu. Máme tu předsedu sněmovny Severní Makedonie, pana Talata Šaferiho a chtěli bychom ho přivítat na diplomatické tribuně. Navštívil nás dnes večer. Velice vás vítáme v rámci eh, eh, rozhovoru o zahájení jednání o přistoupení se Severní Makedonii a Albánii, takže nám ctí vás tu mít eh, dnes. Děkuji vám tímto a dostáváme se k dalšímu řečníkovi a tím je pan Tomaševský. Okay, I don't think the speaker... Tak myslím, že řečník se dostavil do sálu. Takže teď minutu a půl. Pan ne. Ne, pardon, tady máme určité změny, tak trpělivost, prosím. Pane Castaldo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, rozhodnutí, tedy respektive absence rozhodnutí rady, opět odložit od zahájení vyjednávání se Severní Makedonii a Albánií, to je historická chyba. Jde o bezdůvodné odložení, protože máme zde doporučení parlamentu a komise. Je to i velice frustrující pro naše partnery, eh, kteří mají právo si klást otázky, jaké jsou naše úmysly mysli. A Albánie a Severní Makedonie především udělali obrovské snahy provést reformy. A zde v podstatě i e, došlo k historické dohodě s Řeckem a tehdy se to jevilo jako úplně nemožné. Takže, milí kolegové, tady jde o naši důvěryhodnost. My jsme těmto zemím slíbili, že budeme individuálně vyhodnocovat podle zásluh a zde my e, nerespektujeme naše vlastní sliby a to je precedens, který velice zneklidňují e, pro celý Balkán a pro naše strategické partnery. A Erdogan navštěvuje Srbsko a Severní Makedonie se Eh, utápí v další politické krizi. A já zde mm, vítám pana předsedu eh, parlamentu a já jim dávám, chci jim dát odvahu, že aby byli součástí naší Evropské unie a aby i rada sebou se pohnula ve svých pozicích. Minutu a půl, teď pan Bilčík. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Rozhodnutí z minulého týdne na Evropské radě mělo položit eh, základ eh, pokračování eh, dalšího, jedné z nejúspěšnějších evropských politik. A teď se z toho stal geopolitický problém. Jako stálý zpravodaj pro Srbsko vám můžu říct, že nezahájení přístupových vyjednávání ze severní Makedonii a Albánii je naší největší politickou chybou, kterou jsme mohli udělat pro Eh, rozšíření. Eh, je to v našem společném a strategickém evropském zájmu. Zcela jasně eh, budu reagovat na hlasy z Francie, Nizozemska i Dánska které spochybňují nebo dokonce odmítají rozšíření. Pokud chceme silnější a mezinárodně eh, uznávanou unii, musíme se snažit eh, být rozhodujícím hlasem v naším bezprostředním sousedství. To rozčarování teď na západní Balkáně je mimořádné. Severní Makedonie dokonce se přejmenovala, aby eh, od nás dostala zelenou. Na to pamatujeme rozšíření eh, přineslo eh, sjednocení a pocit bezpečnosti v Evropě. Ovšem bezpečnost není jistá, zejména pokud se podíváme na to, co dělá Turecko a Rusko v našem sousedství. Potřebujeme eh, úspěšné úspěšný demokratický a odolný západní Balkán. Jejich úspěch bude i naším evropským úspěchem. Selhání tady není možnou variantou. Děkuji. A teď na minutu paní Santoš. Děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že jsem opravdu hluboce zklamána, stejně zklamána, jak to cítí obyvatele Severní Makedonie a Albánie, když zaznamenali, že jejich touha přistoupit k Evropské unii zůstala zablokována po všech těch očekáváních vytvořených sdělením komise, a také texty parlamentu i rady. Obě země dosáhly nezbytných kritérií pro zahájení jednání, splnili, provedli reformy reformy, o které jsme žádali a nepřestávají v jejich provádění. Rada se takto zablokovala v tom svém rozhodovacím procesu a v nerozhodnosti pana Macrona a otevřela dveře, aby další aktéři pokračovali ve své agendě v regionu, který je tak důležitý, co se týče bezpečnosti a rozšiřování evropského projektu. Evropská unie nedokáže takto šířit svoji strategickou vizi a vystupovat jako důvěryhodný partner a tak to bude naprosto diskreditována. Rada selhala, ale my tady v parlamentu budeme i nadále bojovat, abychom splnili to, co jsme slíbili. Děkuji a na jednu minutu pan Grošel. Děkuji. Já lituji rozhodnutí rady o nezač- nezapočetí jednání se Severní Makedonii a Albánií, zejména to, že neuznávají ty kompromisy, které museli učinit obě země na cestě směrem k EU. Myslím, že potřebujeme reformovat ten přístupový proces i celkově institucionální reformu před samotným zahájením jednání Nicméně, ale to by neměla být bariéra, pokud to není dos, nedostatečná politická vůle. Evropská unie z institucionálního hlediska není nyní schopna podporovat země, které chtějí jít evropskou cestou. A to je špatné sdělení, které jim vysíláme v době, kdy je tu tolik geopolitických eh, her a soupeření v naší blízkosti. Tyto země jsou velice důležité. Potřebujeme, aby šli demokratickou cestou. Severní Makedonie eh, je takovým oknem příležitostí, takže dodejme těmto zemím tuto evropskou naději musíme pomoci těm zemím, které zamítají korupci a vzrůst populismu a nacionalismu. Musíme jim pomoci. Děkuji a prosím dodržujte řečnickou dobu, už máme spoždění, takže pokud nedodržíte řečnickou dobu, budu vás muset přerušit. Děkuji na jednu minutu pan Berg. Pane předsedající, eh, Hospodářství českých států Evropské unie teď stojí před řadou výzev. Eh, eh, eh Eh, problém s Brexitem. Proč bychom měli ještě vážně eh, brát eh, dvě nejslabší ekonomiky v Severní Makedonii a Albánsko? Obě mají slabou, velkou nezaměstnanost, mm, špatné výsledky, špatnou regulaci. V Galopově průzkumu bylo skonstatováno, že 60% dospělého obyvatelstva chce opustit Albánii Mm, proto jsou tady eh, oprávněné pochyby o eh, možné další eh, imigraci. Nicméně chci uctít to, že Severní Makedonie uspořádá referendum ke změně názvu státu, ale ty neustále pochyby nejsou problema, jsou problematické. Spíše zamýšlíme se nad pragmatickou pomocí, strukturální fondy, fond soudržnosti a snažíme se vrátit k Mm, politice podpory těmto zemím a, a, a mm, omezování vlivu třetích států. Děkuji. Děkuji, pan Žunca. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Bez pochyby máme co dočinění s podkopováním autority Evropské unie. Po tom nedávném rozhodnutí vypadá to jako, že zájmy i jedné země, Francie, jsou nadřazovány nad zájmy Evropské unie. Makedonie splňuje kritéria pro zahájení vyjednávání. Všichni lidé v Makedonii o tom věděli. A Evropská unie eh, se prostě eh, nezachovala nějakým způsobem. Je to kompromitace, eh, podkopává vlastní kroky, vlastní činnost. Není to dobré pro celou Unii, ani to není dobré pro Severní Makedonii, ani pro Balkán. Makedonie má otevřenou cestu směrem k NATO splnila spoustu závazků vzhledem ke svým sousedům, aby mohla dosáhnout svého úspěchu. Není to tak že teď je tady určitý revenge, eh, kdy Ursula von der Leyen byla pro eh, rozšíření Evropskou unii, ale jakmile eh, kandidát pana prezidenta Macrona neprošel jako kandidát na komisař. Není, není to taková nevhodná reakce tohle? To musíme se vyhnout takovým situacím. Děkuji. Pan, pan Nikolau Alavanos, minuta a půl. Τα βάσανα από τα οποία έχουν υποφέρει οι λαοί των Βαλκανίων trp, utrpení eh, na Balkáně má řadu důvodů a mm, zde došlo k takové souhře eh, různých okolností, eh, problém s hranicemi a podobně, potom kapitalistické reformy a zkušenost nám ukazuje, že žádné přistoupení k EU a k NATO nemůže být výhodou pro obyvatele takže zde, protože potom tam začnou diktovat velké monopoly. To vidíme třeba i eh, když se podíváme, jak eh, Francie a další země se postavily proti. No, to je takový boj v podstatě. E, to znamená mít pod kontrolou různé otázky v, sever, v Severní Makedonii, v celém regionu, takže zde v podstatě e, jsou to interní problémy Unie, které to způsobují. A my jsme i viděli, co se stalo třeba v případě e, dohody Prespa. Takže celá Evropa může žít přece v míru, ale zde eh, mimo NATO, mimo Evropskou unii, protože to všechno svazuje, svazuje nás imperialismus, mm, zde nás svazuje ekonomika, která je v rukou monopolů. Dear colleagues, No Vážení kolegové, nemusíme opakovat, eh, že eh, to rozhodnutí Rady z minulého týdne bylo špatné, velice špatné. Není třeba opakovat, eh, jak to poškozuje náš kontinent a jak důležitá je politika a rozšiřování. Také nemusíme říkat, kolik bolestných reform bylo provedeno, zejména severomakedonskou vládou i Albánii a jak se teď cítí zrazení? Zrazení námi. Dnes eh, musíme projednávat velice jednoduchou věc. Musíme eh, na naší straně něco změnit, mm, aby celý eh, ten proces nemohl být zbržděn jedním členským státem. Než přistoupíme k reformě a rozšíření, musíme vytvořit jednoduchou tradici. Musíme žádat ty členské státy, aby, eh, které se eh, to zablokovaly, aby sem přišli a vysvětlili eh, své argumenty. Budeme, budou moct vysvětlit ty argumenty tady v Evropském parlamentu a v takovém případě budeme schopni ukázat, jak pomáhají členským státům překonat ten odpor. Takže dnes se nebavme jenom o tom, jak pomoci uh, Severní Makedonii a Albánii, protože si to zaslouží, ale také, jak bychom pomoc, pomohli uh, Francii překonat její chybu, protože to není chyba jenom Francie. Uh, ale chyba nás všech. Děkuji vám. Další Šídl na minutu. Děkuji, pane předsedající. Jak už říkal komisař pro rozšíření Johannes Hahn správně, toto eh, důležité eh, rozhodnutí Evropské rady bylo těžkou chybou a, a odpovědnost eh, nese francouzský prezident za něj a důsledky eh, eh, této chyby musíme všichni v Evropě eh, tady společně strávit. A důležité je zdůraznit, že právě Evropská unie má dodržovat své přísliby, zejména když v Albánii a v Makedonii byly provedeny velice důležité reformy. A v Severní Makedonii hm, byla dokonce vyřešena otázka jména a sousedství. Proto doufám, že Evropská rada co nejdříve tuto chybu opět napraví. Ale jako parlament musíme také využít každou příležitost, abychom prostřednictvím delegací, prostřednictvím bilaterálních eh, kontaktů, prostřednictvím procesu Žána Moneta eh, navázali ještě užší kontakt se Severní Makedonií a Albánií a ukázali, že toto rozhodnutí je eh, špatné a že ji brzy chceme napravit. Pan Pajet na minutu. Thank you. Děkuji. Evropská rada musí přijmout nové strategické rozhodnutí, protože toto byla chyba nezahájit vyjednávání se Severní Makedonií a Albánií. Eh, perspektiva přistoupení k EU to byla motivace pro všechny ty změny, Eh, Severní Makedonie eh, eh, dokonce uvěřila, že když změní název, tak jí to přiblíží k EU. A nakonec mm, tato země ano musí provádět vnitrostátní reformy, protože je potřebuje sama. Nelze ignorovat fakt, že mm, budoucí vyhlídky přistoupení byly nací silou i těchto reform. EU by měla alespoň zahájit vyjednávání s těmito zeměmi, aby je motivovala k těmto reformám, aby byly více v souladu s EU, s jejími politikami a abychom měli e, spolehlivé partnery. Bohužel e, tato chyba přispěje k tomu, že e, na západním Balkáně budou jiné externí vlivy a těžko asi Evropská unie uspěje na globální scéně, pokud nebude úspěšná uh, se svými nejbližšími sousedy. Děkuji paní Hutasáry. Minuta. Pane předsedo, eh, mm, mm, kandidat kandidatura, statut kandidátu by měl být dán těm zemím, které realisticky mohou přistoupit. A tady hovoříme o zemích, kde, mm, eh, kde řádí kriminálníci, zločinci, korupce a kde není právní stát. Já myslím, že Evropská unie už měla dostatečné problémy vůbec absorbovat Bulharsko a Rumunsko, země, které nebyly připraveny, aby vstoupily v roce 2007. A my bychom neměli udělat stejnou chybu a vysílat takovýto signál těmto zemím, které nerespektují kritéria přistoupení. Evropská unie musí e, přestat se neustále rozšiřovat a rozšiřovat e, a e, nejprve si musíme udělat pořádek sami doma. Děkuji, pan Lagos, minuta a půl. Na από λίγο, Abo kápiš ομιλητέ, ότι υπήρξε μεγάλο πολιτικό θάρρο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 ty eh, si nevyžadovaly jenom nějakou politickou odvahu. Ona tady byla eh, eh, určitá menšina, která vnutila svoji vůli lidské, tedy řeckému lidu. 80% tohle vůbec nechtělo. Řecký lid žádal referendum, ale vláda to odmítla. Tehdejší vláda i ta nynější vláda jsou ti, kteří tuto dohodu eh, uzavřeli eh, k tíži naší zemi země a národy západního Balkánu eh, si tohle zklamání nesmí nechat ujít. Není žádná Makedonie mimo Řecko a to s tím se musí vyrovnat všichni. Jsou někteří, kteří tohle to prokazují a je třeba říct jednu věc jasně. Na tomto listu papíru eh, je mram, zobrazena mramorová tabulka u nás doma, kde je napsáno, že Makedonie patří k Řecku. Já jsem Řek a, a umím si to přečíst a tahle tabulka je dva tisíce let stará. Jiní to možná nejsou schopni si to přečíst, ale Makedonie prostě je celá řecká. Děkuji, minutu paní Spiraky. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, pane komisaři Hane, milé kolegyně a kolegové, evropská perspektiva pro západobalcká země musí zůstat otevřená. Eh, může to být jenom stabilizace pro ten region a může to přispět k tomu, aby se tyto země modernizovaly a posílila se jejich demokracie. Vlády v Tyraně a ve Skopě musí vědět, že Eh, nejsou podřizovány odlišným kritériím eh, před eh, přístupovými vyjednáváními v těchto zemích. Zejména Albánie musí respektovat práva řecké menšiny. V posledních letech ale neustále mm, došlo k poruš- docházelo k porušování tohoto a dohoda s Prespy, eh, eh, kterou se změnila, eh, změnil název té země, tak to byl jasný, jasná podmínka zahájení přístupových kapitol. A tato formulace je formulace, která je také zapsána v každých pasech a v každém pasu této země a díky které se také dostane do NATO. Pan Staníšev, děkuji, pane předsedo ta nerozhodnost rady z minulého týdne zasílá milné sdělení lidu západního Balkánu nejen občanům Severní Makedonie a Albánie. A tím největším omylem je to, že Evropská, Evropské unii nemůže uvěřit. Přes veškeré úsilí a obětí, které vykonáte, budete zrazeni a to si myslím, že je také důležité ovlivní to veřejné mínění. Ano, slunce možná začalo vstávat nad Severní Makedonii, Albánii, ale eh, Evropská unie, její vliv jakožto globálního aktéra bude nyní odlišný. My nyní čekáme eh, na další rozhodnutí Eh, dal takových, jako byl pan Macron, ale nelíbí se nám, že Evropská unie jaksi neplní své závazky a vlastně takto eh, podmiňuje své politické zájmy. A myslím si, že bychom měli zvrátit tu škodu, kterou spáchala Rada minulý týden. Děkuji a pan Šimečka na jednu minutu. Děkuji. Já musím říci, že souhlasím s komisařem a mnohými kolegy, když tvrdí, že rozhodnutí rady z minulého týdne byl velkým strategickým omylem a problém je, že nyní ztrácí eh, na důvěryhodnosti na mezinárodním pódiu protože jsme měli určitá pravidla uznávaná i mezinárodně a nyní jsme se tak nějak utopili v těch našich pravidlech, když jsme se jimi nedokázali řídit ve věci západního Balkánu. Byla tam stanovena jasná kritéria pro zhodnocení. Můžeme hovořit o tom, jak ta kritéria vylepšit, ale neměli bychom postupovat takto, protože již nyní cítíme dopady v té, dnes v té politické krizi v regionu. Já samozřejmě vím, jak to mohlo být s jinými zeměmi, jak to vypadá třeba v Maďarsku, ale to by nemělo posilovat takové řeči proti právnímu státu v těchto daných dvou zemích. Děkuji vám. Děkuji a pan Bardala na minutu. Děkuji, pane předsedo. Dnes mluvíme o možnosti, že Albánie vstoupí do EU a proč chceme integrovat zemi, která de facto i de, euro, de jure již je vlastně v EU. Ano, Albánců je hodně ve Francii a tam těží ze Mm, polečného trhu, je to mafia, mafie, která má volný pohyb a obchoduje se vším možným v naší zemi a takže lese faire lese passer vůči Albánii to nevyřeší tuto anarchickou situaci a francouzské orgány teď jsou tímto úplně zavaleny. Kromě toho eh, Evropa ne, chtějí chránit svoji identitu, svůj způsob života, tak proč nabízet eh, přistoupení zemi, která má, je před pod přímým silným vlivem Erdogana, Turecka a má jiné hodnoty a to se ukázalo i při posledních volbách v Evropě, takže my eh, máme určité limity, limity pro, my chceme stanovat limity pro banky, pro finance, ale také musíme stanovit limity mm, pro toto eh, rozšiřování bez hranic, které nás paralizuje a které není ku prospěchu nás ve, světle, ve světě, který se globalizuje. Děkuji. Uh, Je zde modrá karta od eh, pana Waltera. Akceptujete otázku? Dobře, můžete položit otázku. Děkuji, děkuji za. Já se chci zeptat eh, kolegy, kdy naposledy jste byl v Tyraně nebo ve Skopě. Ano, ale ještě něco jiného. Dnes diskutujeme o absurdní situaci. Některé země, které nejsou v EU, chtějí vstoupit do EU a některé, které jsou uvnitř EU, chtějí mimo, chtějí vystoupit. Takže to všechno přece musí jednou skončit. Když slíbíte někomu, E, a něco, tak ten e, e, si myslí, že ten slib splníte, protože jinak vám nebude do budoucna dále důvěřovat. To je historická chyba, já myslím, že tady si pohráváme s mírem a moje otázka na vás zní, jaký jiný způsob života tito lidé vedou, na rozdíl od nás, členů EU, takže prosím, odpověď. 30 vteřin. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. No, já jsem zvolen eh, za Francii, abych chránil zájmy Francie a takže já si myslím, že eh, eh, musím dávat přednost zájem mého lidu a ne cizího lidu, což asi chcete vy. A dnes Evropané, já myslím, masivně jasně se vyjádřili při volbách, evropských volbách, volbách a dnes chtějí především chránit svoji identitu, suverenitu, chtějí chránit demokracii a toto bezbřehé rozšiřování, to je něco, co v podstatě je, eh, na, což není ku prospěchu evropského lidu. Děkuji a minutu a půl, pan Radačovský. V čase, kdy jsem se přihlásil. V době, kdy jsem se přihlásil eh, k tomuto jednominutové vystoupení, jsem ani netušil, že eh, v severní eh, Makedonii a Albánii eh, eh, dostanou tak tvrdou facku z strany Evropské unie a mm, nebudou eh, zahájena přístupová vyjednávání. Příčinou byl eh, nesouhlas velkých hráčů, kteří chtějí eh, rozhodovat o všem a o všech. Než jsme přinutili Albánii vstoupit do NATO, aby si měli američtí chlapci, kde, měli kde hrát na vojáky a pak jsme přinutili Severní Makedonii se přejmenovat a teď jsme jich odkopli. Doufám, že Makedonce ne s, donutíme srovnat všechny střechy, aby měli kde přistávat kontrolovat americké e- helikoptéry a pak teprve s nimi budeme jednat. Není možná problém eh, přijmout eh, několik milionů lidí eh, od Afganistánu po Afriku, ale ani ne dva miliony lidí ze slovanského křesťanského národa. Slovanské křesťanské národy těm se chováte i jako k lidem druhé kategorie a to taky i díky eh, slovanským zrádcům a kolaborantům z našich vlastních řad, kteří klesli až tak hluboko, že na svých eh, sakách nosí vlajku EU místo vlajky své vlasti. Děkuji vám, to je všechno. Mr. Ressler, one. Pan Ressler, na minutu. Politika šíření je... Děkuji, pane předsedo Eh, politika rozšíření jednou z těch nejúspěšnějších politiky EU. Sjednotila eh, Evropu, přinesla stabilitu a mír velké části Evropy. Proto z tohoto důvodu je pro mě naprosto nepřijatelné zablokovat zahájení jednání o přistoupení, zejména proto, že komise dala pozitivní doporučení na základě objektivních eh, kroku a reform. Členy země, než se mohou stát členskými státy, musí splnit výsledky, které jsou objektivně poměřovány. Nezávisí to na politickém klimatu v daném členském státě, i když to může být nějaký velký členský stát EU. Tento velký historický politický omyl, ovlivní i chování jiných zemí, jiných aktérů v regionu a také to spochybní důvěryhodnost EU. Proto záhřebský summit v květnu příštího roku bude příležitostí znovu se zaměřit na tuto oblast. Děkuji, paní Fajon, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Mladí lidé v západním Balkánu ztrácejí naději, oni už nám nevěří, nevěří ani v nás a to opodstatněně. Chtěla bych připomenout slova francouzského prezidenta z loňského podzimu. Řekl, že severní Makedonie před eh, referendem vyslal jim signál, my s vámi počítáme a tento samý prezident, pan Macron, tak toho se chci zeptat, kdy tedy převezme on tu zodpovědnost za tu stabilitu v regionu, za to, že dojde k dalším volbám v Severní Makedonii. Takto Eh, tedy jak nahlížíme na Evropu, když hovoříme o rozšířování. Prosím, nedopouštějme se takové chyby. Už deset let uběhlo od doby, kdy eh, Evropská komise slíbila Severní Makedonii vůbec poprvé, že se bude moci stát členským státem. Evropské unie a opravdu dnes velice lituji to, co se dozvěděli nedávno obyvatelé této země z naší strany. Musíme plnit své závazky a rozhodovat eh, správně. Mám tu žádost o modrou kartu, přijímáte? Ano, 30 vteřin, prosím. Ano, ano, souhlasím s většinou věcí, které řekla paní Pajon, ale mám otázku. Proč jsme v rámci historie nezaznamenávali stejnou důvěryhodnost, protože přece komise dala zelené světlo